třetím bodu, a sice zpráva pana Gařiba k omezení eh, znečišťujících eh, látek v ovzduší eh, ze středních spávacích zařízení. A první má dostává slovo paní, tedy pan zpravodaj Gřib. Směrnice, kterou dnes budeme, nebo zítra projednávat, se eh, týká emisí eh, prachu, eh, oxidu sřečitého a oxidu uhlíku, aniž by se to týkalo v omezování nebo Týká se to o, v omezování od 1 do, do 50 MW u zdrojů od 1 do 50 MW. Týká se to tedy balíčku ochrany ovzduší. Zároveň se tím zaplňuje legislativní mezera, kterou máme mezi směrnicí o ekodesignu Eh, která stanovuje eh, standardy pro menší eh, objekty, čili kde se spaluje o méně než 1 MW, i a tedy a mezi směrnicí, která se týká průmyslového spalování, čili přes 50 MW. Měli jsme nebo cílem komise bylo postupně zlepšit kvalitu ochrany ovzduší, ale zároveň chránit fungující spalovny a chránit tak investice. Eh, týká se to především nevelkých eh, spaloven eh, do, do 5 MW, které provozují především malé a střední podniky nebo komunální zařízení nebo se jedná o zařízení, které provozují školy, univerzity, nemocnice. Takové věci jsou někdy, nebo protože jinak by se i když byly vybudovány podle eh, náročných standardů, museli by se přebudovat a bylo by to drahé. Eh, týká se to například i eh, věcí na spaloven biomasy ve Skandinávii. Zejména jsme mysleli na dodávky tepla do, na sídlištích tak abychom udrželi eh, příslušné náklady na eh, využívání mm, těchto zdrojů a chtěli jsme, aby se nezvyšovaly teply pro eh, koncové spotřebitele. To je nejenom důležité z společenských ohledů, ale i z ekologických důvodů, protože to umožňuje podpořit politiku individuální výměny zdrojů tepla, zejména v rodinných domech, a změnit je na kolektivní záležitosti, eh, což je velice důležité ve střední a východní Evropě v některých regionech a může to hodně ovlivnout ovlivnit eh, zlepšení eh, kvality vzduchu. Chtěl bych zdůraznit, že konečný text je eh, příkladem dobrého sladění výzev, které vyplývají z potřeby ochrany životního prostředí, z ekonomické reality i ze společenské potřeby. Stanovili jsme si ambiciozní cíle, a niž bychom museli v velké náklady na koncové odberatele i na provozovatele. Během neformálního trialogu na konci e, červnu, června jsme dosáhli e, schody mezi Radem parlamentu a komisí a také to přijal Koreper jako 30. června a pouze jedna e, země hlasovala proti. A 15. července na výboru pro životní prostředí 59 lidí bylo pro a 6 proti. Uznávám eh, ovšem, že eh, vyjednávání s radou bylo eh, velmi obtížné a víceméně se dotklo všech součástí směrnice. Takže tato dohoda se musí vnímat jako balíček a změna jakéhokoliv prvku by znamenalo nové projednávání celého nařízení, celé, celé směrnice. Chtěl bych poděkovat vědnavacímu kolektivu, vědnavacímu týmu parlamentu, eh, eh, všem eh, stínovým zpravodajům a děkuji také za spolupráci lotyšskému předsednictví a představitelům Evropské komise. Díky nímž se podařilo vypracovat velmi dobrých řešení, která uspokojí všechny strany. Ještě jednou děkuji. Děkuji, pane zpravodaj, a nyní uděluji za komisi slovo panu komisaře Hoganovi. Uh, Paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně, jsem nesmírně rád, že se mohu zúčastnit v zastoupení kolegy Belého tohoto našeho setkání. Samozřejmě, že tato směrnice, která se snaží snížit znečištění ze středních spalovacích zařízení je součástí našeho balíčku, které jsme, který jsme předložili v prosince 2013. Je to nesmírně důležité v rámci sedmého environmentálního akčního programu, který by měl snížit potenciální rizika na lidské zdraví, problém, který já znám velice dobře. Víme, že tam došlo vlastně v roku 2013 k přijetí tohoto balíčku v rámci hezkého předsednictví. Samozřejmě, že znečištění ovzduší je velice závažnou záležitostí. Znamená to asi 100 tisíc předčasných úmrtí a v posledních několika letech víme, že toto číslo bylo obrovské. Tato směrnice by měla právě přemostit eh, tu proluku v naší legislativě a je příspěvkem i k snížení cílů, tak jak jsou navrženy v, eh, v směrnici, kterou připravují spolu zákonodáci v současné době a týká se jednotlivých členských států. Za mého kolegu bych rád eh, poděkoval jednak zpravodaji, panu Křibovi a samozřejmě všem kolegům z jeho výboru za práci, kterou odvedli i díky vašemu vyjednávacímu týmu jsme mohli zachovat environmentální integritu navrhované směrnice a zároveň reagovat na mm, určité případy tam, kde země potřebuje, jednotlivé země potřebuje flexibilitu při implementaci. Například pokud jde o biomasu a je využívání jakožto paliva, nebo eh, například komunitní eh, spalování a tak dále. Toto je zásadní, abychom dosáhli konsistentního přístupu a zvýšili Eh, zvýšili eh, přínosy v této oblasti. Samozřejmě, že tam je i otázka eh, energetické účinnosti, dále jsou to mm, emise dusíku, toto vše budeme, toto vše samozřejmě zahrneme do jednotlivých článků. Tato, tento návrh je součástí lepší legislativy, tak aby mm, snažíme se, aby to představovalo jasnou jistotu pro jednotlivé operátory, subjekty, snížit administrativní zátěž pro subjekty a členské státy. Nejenom, že je to environmentálně účinná směrnice, ale snaží se zároveň podporovat naše pokrokové technologie v této oblasti. Podporujeme inovace, snažíme se, aby jsme mm, si udrželi náš podíl i na mezinárodním trhu v, tomto, v této oblasti. Pokud jde o implementační, pokud jde ovšem o implementační akty, tam komise eh, přišla ještě eh, s jedním návrhem. Děkuji, pane komisaři. A teď eh, se měl ujmout slova eh, za výbor ITERE pan Federli, takže teď bude hovořit za EPP pan Giovanni Lavia dvě minuty. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři Hogane. Já bych především chtěl poděkovat zpravodaji Gřibovi a všem kolegům, kteří se vynasnažili o to, abychom dosáhli této schody, která nám umožňuje, že bude mít legislativní, legislativu evropskou, která stanoví limity a to doposud nebylo ještě eh, regulováno. Děkuji také komisaři a předsednictví za eh, spolupráci, kterou dokázali během celého toho postupu. Tento návrh, jak již tady zpravodaj připomněl, se týká středních spalovacích zařízení. Zát eh, tisíc těchto zařízení pracuje v Evropě a mm, jsou a přispívají velmi významně k omezení k omezení mm, emisí. Je tak možné respektovat povinnost snižování tedy těchto eh, emisí. Cílem je zajistit dobrý, eh, dobrý čistý vzduch a zachránit také zdraví našim evropským eh, občanům. Text je kompromisním zněním mezi různými postoji, ale v podstatě jsme dospěli ke schodě, který částečně změnil a návrh komise realisticky tak vznik, vznikla návrh směrnice, která nám umožní vylepšit celkovou atmosféru ovzduší v Evropské unii a zároveň to nebude zatěžovat přílišnými náklady všechny podnikatele. Připomenu, že je nezbytné, abychom aplikovali tyto limity na emise eh, velmi eh, přísné. A je třeba, aby zde byla zavedena i klauzule revize, která by umožnila ověřit do roku 2020 pokroky, které u těchto středně středních spalovacích zařízení byly, byly dosaženy. Při přípravě konference v Paříže je důležité, že Evropská unie přispívá k tomu, že chceme zmírnit klimatické změny v Evropě. A k tomu dospěli jsme i díky všem spolupracovníkům na této kauze. Děkuji. Děkuji a teď má eh, slovo pan eh, Paolucci Massimo za SAD na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Konečně po tolika slovech eh, následují fakta. Konečně vyplníme obrovskou legislativní mezeru. 142 tisíc eh, podniků, které mají střední spalovací zařízení, neměly vlastně pořádnou regulaci. A hovoříme o zařízeních, které vyrábí elektřiny, která je topí, která chladí, eh, který vyrábí páru v průmyslových procesech. Mluvíme o oxidu srčitém, o oxidu dusíku. Eh, je to důležitý krok upředu, jak bojovat proti atmosférickému znečišťování. A nezapomeneme, pan komisařka to, pan komisař to připomněl, že v Evropě zemřelo spousta lidí. E, například e, e, tam, kde je v Evropě ohroženo 60 celkového povrchu atmosféry. Je to určitě krok ku předu, je to rozumná, rozumná dohoda, která brání zdraví občanů i planety a nepoškozuje evropské podniky. My děláme zcela jasnou volbu, já připomenu alespoň nějakou. Například eh, zajímáme se i o sledování uhlíku, dosáhli jsme kompromisu u limitních eh, emisí a zase zapsali jsme naprostou nutnost pro členské státy eh, respektovat eh, tyto emisní limity. Dále snižujeme eh, možnost výjimek a dále kompromisy u, u těch zařízení, které, jsou, které fungují na biomasu. My, naše, naše skupina podpoří, podpoří tuto, tuto návrh. Děkuji. A nyní za evropské konzervativce a reformisty paní Jadviga Višněvská na dvě minuty. Děkuji, bar- Děkuji za slovo, paní předsedající, dámy a pánové. Myslím si, že je dobré, že ten poslední, ta poslední forma této směrnice, která se dotýká omezování ehm, znečištěných tak do ovzduší ze středních spalovacích zařízení odráží různé obavy, a to různých subjektů. Já jsem se podívala především na tepelná zařízení, které jsou, která jsou velice populární v některých členských státech, u nás rovněž v Polsku. Mm, tyto využívají především uhlí ke spalování mm, jakožto hlavního zdroje. Tyto instalace byly modernizovány, tak jak to bylo vyžadováno naším státem, ovšem mm, bohužel kdybychom je nutili, aby opětovně modernizovali v brzké době, znamenalo by to obrovské náklady a možná by museli dokonce ukončit činnost a muselo by dojít k využívání individuálních systémů ohřevu, což by znamenalo konečně důsledku zvýšení emisí, protože takové jednotlivé systémy je obtížné kontrolovat. Pokud jde o politiku, zdravotní politiku v oblasti zdravotnictví, myslím si, že by to bylo kontraproduktivní. Možnost Eh, vyloučení takového typu instalací, pokud jde o ty limity do roku 2023, je podle mého názoru projevem zdravého rozumu. Rovněž jsem ráda, že eh, se v tomto textu nalezla i, nalezl můj návrh, kde hovořím, hovořím o tom, že by vše mělo probíhat ve stabilní podmínkách, reprezentativním eh, prostředí a rovnoměrné zátěži, protože ten skandal, který jsme nedávno, který jsme eh, viděli u Volkswagenu, k zemi, která, která bojuje za omezování emisí. Tento případ jasně poukazuje na důležitost toho, abychom na jedné straně realisticky stanovovali no, určité závazky v oblasti snižování emisí, ale na druhé straně zároveň, aby jsme se snažili o kontrolu plnění těchto limitů. Děkuji vám. Vielen Dank. Děkuji. A nyní eh, za Alianci liberálů a demokratů pro Evropu a eh, má slovo pan Heitman na dvě minuty. Děkuji, paní eh, předsedající. Rád bych jako stínový zpravodaj za LD chtěl poděkovat ostatním stínovým zpravodajům. Myslím, že společně jsme se postarali o tento výsledek a díky této legislativě jsme zaplnili mezeru v celém kruhu, takže eh, teď už se eh, eh, legislativa týká i středních zdrojů, středních spalovacích zařízení, ne těch velkých. Čili teď se zabýváme omezením emisí jak pro mm, tedy tedy pro ochranu mm, ovzduší. Myslím si, že teď se vytváří jednotné podmínky po celé Evropě. U nás, eh, naší frakce, eh, šlo, abychom eh, co nejvíce omezili veškeré výjimky, pokud proto nebyly žádné důvody. Ale přesto jsou tam některé oprávněné výjimky. Já si myslím, že musíme, mít, musíme přihlížet k praxi. Evropská unie musí nebo podporovat Eh, spalování biomasy, proto jsme tedy eh, upravili legislativu pro eh, spalování biomasy. A také například jsme odstranili překryv s směrnicí o průmyslových emisích. A také tady máme nouzové situace, aby se některé záležitosti používaly pouze v nouzových situacích a ne aby se běžně provozovaly. Také se nám podařilo omezit byrokracii, tak aby se eh, jednoznačným schvalovacím systémem eh, všechno dalo prosazovat. Eh, v některých členských státech je jednoznačná ambice omezovat znečištění ovzduší v jiných členských státech je musí ukázat. Já jsem, paní předsedající, rád, že se nám podařilo pustit se do, nebo zrušit jeden z významných zdrojů znečištění. Děkuji a nyní za GUE NGL dostává slovo paní eh, Torres Martinez na minutu 30. Jsme opravdu rádi, že jsme dospěli ke shodě na tomto návrhu a myslíme si, že to je velice eh, důležité. A je důležité, aby byla uplatňována potom v celé Evropě. Když říkám v celé Evropě, tak myslím i na Kanárské ostrovy, na Azury, na Madeiru, na všechny ostatní území, která patří k Evropě, protože nechceme věřit, že Eh, tyto ostrovy by eh, byly překážkou a že by jejich lidé tedy nemohli se těšit čerstvému ovzduší. Chtěli bychom se vyhnout tomu, že některé podniky by mohly eh, využít různých různých opatření pro to, aby poškozovali naše zdraví. Jednotlivé státy hájí často zájmy podnikatelů proti zájmům občanů. Například ve Španělsku je jedna z nejdůležitějších ropných průmyslů ve Španělsku a my musíme aplikovat tuto dobrou normativu, abychom se vyhnuli tomu, že do ozoší budou unikat škodlivé vlády. To, co se stalo s Volkswagenem, je opravdová hanba. Už dlouho eh, zde bylo podezření, ale nic se nedělo, dokud ten skandál nevypuknul. Eh, ten hlavní eh, příčina klimatické změny jsou právě pevná paliva a stále eh, ještě využíváme přírodních eh, zdrojů a lidé, tedy podnikatele v tomto oboru, nejsou schopni se toho vzdát. Eh, Zakrátko bude vrcholové setkání v Paříži a budeme, jeho závěry budou důležité pro boj s klimatickými změnami a uvidíme, kdo na jakou stranu se postaví. Děkuji a teď dostává slovo pan Baska jeho na minutu 30 za zelené. Děkuji eh, mnohokrát a jménem eh, našeho eh, stínového zpravodaje, který tady bohužel nemůže být dnes s námi, bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za velice dobrou práci. Velice si vážíme, že jsme se no, pohnuli vpřed. Je to velice důležité, protože o emisích už jsme se dnes bavili, dnes odpoledne vlastně o automobilech a teď o spalujících, po zařízeních spalovacích. A pokaždé, když se bavím o, kvalitě vzduchu, tak lidé říkají, že nejdůležitější je, aby ty politiky opravdu eh, řešily ten zdroj. Ale jakmile k tomu přistoupíme, tak u té politiky najednou je spousta požadavků na prodlužování lhůt, na různé mezery, výjimky a tak dále. A tak to bylo i tady. A v tomto smyslu je škoda, že ta rada není zastoupena, protože právě rada vedla vytváření mezer v této legislativě. Já jsem velice rád, že parlamentu se podařilo e, odstranit celou řadu těch mezer, ale bylo to tak e, trochu, e, abychom zabránili dalším škodám. Teď tedy pokryjeme 20% těch emisí pod národním stropem, stropem, ale pokaždé, když řešíme takovouhle politiku, buďme vdělí, snažme se řešit opravdový zdroj, protože jinak eh, čistého vzduchu nedosáhneme tak, aby to bylo v zájmu občanů. Musíme eh, se k těm strojům zdavět eh, rovnoměrně, ale bylo by to bývalo snažší, kdyby rada bývala lépe spolupracovala. Pane Eichhaute, máme tady modrou kartu od pana Etheridge. Souhlasíte? Přijmete ji, pane Etheridge? 30 vteřin. Děkuji, že přijímáte eh, modrou kartu už takhle pozdě večer. Jenom velice eh, sručně. Hovoříte tady o, o útoku na zdroj, zdroj eh, znečištění. Tady je průmysl. Bez průmyslu by nebyly peníze za proplacení těch aspirací na čistý vzduch, které jistě sdílíme. Ehm, řekl byste, že musíme zohledňovat průmysl Eh, tak aby ta opatření byla alespoň nakloněná průmyslu, aby eh, průmysl mohl zůstat také zdrojem bohatství, kromě eh, zdroje znečištění. Já myslím, že to je snadné. Pokud jste poslouchal, co tady děláme, tak já myslím, že jsme byli velice přívětiví k průmyslu. Jenom v tuhle chvíli platíme miliardu, miliardy za zdravotnictví, kvůli znečištěnému vzduchu. To platí všichni. A asi budete eh, souhlasit s principem znečišťovatel platí. To, oč my se tady pokoušíme, je aby ti, kteří znečišťují, eh, platili a ne, aby eh, platila společnost jako celek. A my, myslím, že i na vaší straně tohle je politika, kterou budete schopen přivítat. Děkuji. A nyní dostává slovo pan Pericini za FDD. Děkuji, je pravda, že tento eh, návrh E, směrnice zaplňuje určitou mezeru legislativní u těchto zařízení a to zatím žádné regulace nebylo, ale samozřejmě prázdna nelze nahradit něčím, protože tady vůbec nebyla vůle, abychom tam e, začlenili i toxické látky, jako například jod nebo dioxin. Teď tato směrnice je vlastně neúplná a ty změny, které parlament udělal, tak vlastně oslabuje i ten návrh komise. Především úplně vyjmuli z legislativy ropné Eh, platformy offshore a také zařízení, které fungují na biomasu a ty mohou nyní úplně bezpodmínečně zamořovat. A když mluvíme o zaměstnanosti, tak prvá konkurenceschopnost tkví vlastně v tom, že se bude ekologicky inovovat, že se budou tedy používat nové čisté energie, a které jsou také zdarma. Ale zatím s takovým tím alibem, že něco lepší než nic, tak platíme už kolikáté výpalné velkým multinacionálům eh, nafty a eh, petrol a elektřiny. Děkuji a teď za zařazené eh, pan Šilten Balcu minutu. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. V červnu nám komise řekla, po vašem setkání to, že Evropská unie na mezinárodních fórech jasně sdělila, že chceme opravdu zredukovat počet znečišťujících látek v našem ovzduší a chceme jít příkladem vůči třetím zemím. Já si myslím, že samozřejmě na to můžeme být hrdí, ovšem když se podívám na Volkswagen, toto byla sice vzletná slova, ovšem jak si byla trošku pošpiněna tím, co se stalo ve Volkswagenu. A nyní k našim povinnostem. Naší povinností není pouze snažit se nějakým způsobem něco záplatovat. Důležité je, abychom uplatnili směrnici, která je zásadní, důležitá, protože je zde ještě jedna záležitost, která je spojená se znečištěním ovzduší. Mnoho evropských občanů občanů skutečně trpí tímto znečištěním. Pan komisář blahopřál zpravodaji, ano, to mě rovněž potěšilo, bylo tam mnoho dobrých pozměňovacích návrhů, jinak bych nebyl schopen podpořit tuto zprávu. Děkuji. A nyní dostává eh, slovo paní Šajer Pírik na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Eh, pane, eh, Eh, komisaři, eh, chci poděkovat eh, panu zpravodaj za snahu v této technické záležitosti, která je ovšem hodně politické. Dnes se tady bavíme o omezování emisí z znečišťujících látek do vzduší ze středních spalovacích zařízení, která se používají k vytápění v zemědělství i v, na pracovištích, i v domácnostech. V Evropě jsme obrovsky pokročili ve zlepšování kvality ovzduší, ale v některých částech EU tato kvalita pořád ještě nedosahuje norem. Dobrá legislativa znamená dobré zaměření se na zdroj znečištění a proto eh, tady eh, nesmí tento eh, návrh nechat žádná zální vrátka otevřená. Musíme se snažit o to, aby bylo funkční. Je proto důležité, aby Evropská komise v nějakém rozumném termínu posoudila dodržování limitů a upravila Eh, upravila eh, emic, eh, limity podle aktuálně dostupných technologií. Nemůžeme neustále Mm, dodržovat, tedy držet staré limity, když eh, jsou eh, nové technologie a jsou stále dostupnější. Nicméně eh, naše ambice nám samozřejmě nesmí, nás nesmí zasle, zaslepovat, když se zabývám nad praktičností toho stávajícího nebo té přijímané legislativy. Musí to být společensky tolerovatelné i pro nás v Evropě. Naše ekologické mm, ambice nás nesmí eh, zastínit, tak abychom byli slepí fanatici. Proto eh, bylo dobré eh, získat širokou potřebu k, tedy pro všech frakcí, pro některé kompromisy, pro lokality, kde už je kvalita dobrá. Děkuji. A teď pan Žil, pardon, na minutu. Paní předsedající, pane komisaři, pár dní od konference v Paříži je eh, tato, tento návrh opravdu v centru našeho zájmu. Je třeba opakovat, že všechno, co můžeme dělat proti klimatickým změnám, je zlepšit vzduch, který eh, dýcháme a to je třeba udělat v Evropě. Studie dokazují, že 340 tisíc mil eh, úmrtí se dají připisovat špatnému vzduchu, takže naše zdraví je opravdu ohroženo tím, že v Evropě máme špatné ovzduší. A já jsem rád, že přijímáme tuto, mm, tento návrh. My jsme tím obdrželi i určité limity, eh, limity určitých znečišťovacích látek, jako je oxid siřčitý. A dále jsme obměnili i eh, omezování eh, monoxidu uhlíku. Paní předsedající, jakožto zpravodaj eh, v našem parlamentu. Já eh, blahopřeji, tento, tato zpráva je opravdu dobrým znamením a je eh, dobrým krokem v boji proti znečišťování ovzduší. Děkuji, Julie Gerling, jednu minutu. Děkuji za slovo, paní předsedající. Ve jménu mé delegace bych ráda rovněž poděkovala za tuto dohodu. Vím, že šlo velice obtížné jednání, je to kompromis, férový kompromis mezi mnoha různými názory, proto bych velice ráda především poblahopřála zpravodaji za opravdu velice kvalitní řízení celého tohoto procesu. Je zásadní, abychom dosáhli dohody v této oblasti a implementovali ji co možná nejrychleji, protože špatného ovzduší představuje jeden ze zásadních zdravotních problémů Evropy současnosti. Je velice jednoduché žádat perfekcio, perfektní přístup. Ovšem občas ten perfektní přístup je nepřítelem dobrého přístupu. Proto samozřejmě chci, aby to bylo ambiciozní, ale zároveň pragmatické. Máme zde podmínky, které umožní investice do nových technologií, obnovitelných zdrojů, tak aby k tomu skutečně došlo a Praha umožňuje a pro toho vítám. Děkuji. Und nun Herr Nils Děkuji, pan Nils Torval, za minutu. Děkuji. Kvalitu uh, vzduchu uh, dnes tak celý den z různých pohledů. Na to ukazuje, eh, že eh, je to eh, důvod k obavám docela oprávněně. Než jsem mluvil do Štrasburku, tak jsem viděl u nás ve Finsku takovou zajímavou zprávu, že nejčistší vzduch v Evropě je ve finském Laponsku. To není náhoda. Tam je minimum obyvatel, méně než dva lidi na kilometr čtvereční. Ovšem eh, kvalitní vzduch není všechno v životě. V tomto případě máme eh, vyvážený kompromis aby, eh, o tom, aby spalovací zařízení se tedy rovnoměrně přispívala k ochraně ovzduší. Ale pořád tady máme určité varovné výjimky. Podívejte se na Laponsko. Asi víte, že tam máme v Laponsku chladné zimy, Ostatně víte, že o tamtud uh, při uh, jíždí vždycky Santa Claus na saních. Děkuji vám, ale Vánoce zatím nezačaly, říká uh, paní um, předsedající. A nyní paní Kateřina Konečná na minutu. Děkuji, paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové evropský parlament i národní legislativy se dlouhodobě zabývají omezením emisí škodlivých látek z velkých zdrojů nad 50 MW a podařilo se dosáhnout velkých úspěchů už jsme na hranici technických možností dalšího snižování. proto jsem ráda že jsme svou pozornost obrátili na zdroje pod fifty mw kde jistě existují velké rezervy. domnívám se že v požadavku na snižování emisí síry se sice zašlo možná až příliš daleko neboť tyto limity mohou mít v některých zemích kontraproduktivní důsledek

paní předsedající. Eh, naše strana eh, se domnívá, že je důležité eh, zvyšovat kvalitu ovzduší v Evropě, ale jsme zcela proti návrhu komise na novou legislativu v této oblasti jsme, eh, byli jsme proti směrnici o ekodesignu i o průmyslových směrnicích, takže budeme kategoricky i proti směrnici, eh, eh, která se týká všech středních spalovacích zařízení. Jsme proti povinnému evropskému registračnímu systému na nová spalovací zařízení, protože si nemyslíme, že toto by měli regulovat nevolení byrokraté v Bruselu. Na druhou stranu jsme eh, pro eh, ty směrnice, eh, výjimky v té směrnici, které zmírňují dopad této příliš předepisující směrnice. Hodně to ovlivňuje právní jistotu investorů. Málo si může dovolit investovat v takovémto při v takovémto prostředí. Nadměrná regulace eh, ohrožuje trh a další regulace eh, určitě nepovede k industrializaci Evropy. Evropa musí vytvářet pracovní místa a zvyšovat produktivitu. Děkuji. Děkuji. A nyní dostává slovo paní Mariana Petr na dvě minuty. Eh, pane komisaři, paní předsedající, Znečištění eh, má velký vliv na zdraví a na životní prostředí a údaje, které jsme dostali z programu Harker v Evropě 2013, eh, nám řekli, že máme mnoho předčasných smrtí v Evropě a že v roce 2010 to bylo 400 tisíc eh, lidí, kteří díky tomu znečištění zesnuli. A je tedy i to možné vyčíslit v eurech, 330 tisíc eh, milionů eur. Eh, došlo i k obrovskému nárůstu eur na eh, zdravotní péči. Jedna miliarda eur to byly vlastně poškození na budovách, další poškození bylo na zemědělství a tak dále my vidíme, že e, průměrně kvalita vzduchu v e, Evropské unii se od roku 2003 vylepšila. Přesto však ten problém atmosférického znečištění v, e, střední Evropě a v některých částech Evropy je stále ještě značné. Musím říct, že Chorvatsko existuje, v Chorvatsku existuje už 10 let Eh, velmi dobrá legislativa, kde eh, se omezuje právě eh, se omezují tyto, hm, toto znečištění ze středních spalovacích zařízení. Bohužel hm, díky přeshraničním státům, příhraničním státům, jako je třeba Bosna a Hercegovina, například průmyslové podniky v Bosenském Bradu, ty tam znečišťují, takže naše opatření ztrácejí na dopadu. Já myslím, že je dobré, dobrý tento návrh směrnice, že to doplňuje eh, tuto, eh, tuto, tuto chybu v naší legislativě, to, že tady chybí nějaké, eh, nějaká regulace. A zároveň se i snižuje administrativní zátěž. Děkuji. Děkuji a, a nyní a pan Karlosovi a na minutu. Pane komisaři, paní předsedající, ta zpráva je obzvlášť důležitá vzhledem k příštímu setkání vrcholovému o klimatu a je to důležité i v diskuzi o znečišťování prostředí obecně. Vzhledem k eh, i k krizi v automobilovém odvětví. Musíme jít po té linii, kterou jsme si vytyčili. My jsme zde lídři při, eh, při, eh, potýka, při odstraňování zdrojů znečištění je třeba, aby postavení Evropy bylo posíleno v té zelené ekonomice. E, ne, zelená ekonomika nemůže být problémem, musí e, to být naopak, naopak výhoda. A stáváme se tím lídry v ekologickém hospodářství. Tato e, normativní, tento normativní systém musí souviset tedy s politikou zamořování ovzduší. Musíme být důvěryhodní,

Děkuji, paní předsedající. Děkuji, teď eh, minutu pan eh, Omarjee. Děkuji, eh, pane komisaři, já vám blahopřeji za tento návrh, ale jeden bod je to, že nechápu, proč nedošlo zde k začlenění ultraperiferických oblastí, které nebudou moci těžit z této velmi dobré směrnice zatím vzhledem k tomu, že existují ty ultraperiferické regiony, tak já eh, to absolutně odmítám to, že zde tyto eh, předzámorské kraje se nemohou podílet na výhodách, které z této směrnice budou plynout. budou to dobré věci pro zdraví lidí. To znamená, že to platí tedy jenom pro kontinent a ne pro zámořské země. Tomu nechci věřit. Myslím si, že eh, Tyto země mají celé zvláštní charakter. Například článek 349, ten článek se obchází eh, a to já nemohu nikdy přijmout. A vyzývám kolegy, aby zítra hlasovali eh, v odděleném hlasování o pozměňovacích návrzích. Děkuji. Děkuji a nyní eh, pan Eterič na minutu. Děkuji. Tak už jsme tady zase. Nová směrnice na boj s znečištěním ovzduší. Všichni chceme čistý vzduch. Já jsem z oblasti eh, West Midlands, které se říká eh, Černý venkov, protože za průmyslové doby eh, tam byl vzduch začerněn smokem a spousta lidí tam umíralo na znečištění vzduch, takže já chápu ten požadavek na čistý vzduch. Teď už to ale problém není. Protože industrializace bohužel vedla k tomu, že teď eh, eh, vyrábí méně, ale hlavně eh, britská vláda v opatření k vyčištění vzduchu. Já předpokládám, že my si tohle to můžeme zvládnout sami, na to nepotřebujeme EU. Ale myslím si, že ať už to bude řešit kdokoliv, tak musí být nesmírně opatrný, aby nepřijímal opatření, díky kterým bude podnikání ještě těžší než teď. Naše ekonomika nemůže se stále více sama trestat, takže pozor. A navíc Británie by si to eh, zvládla udělat sama. Děkuji a nyní eh, paní Lukačevská na dvě minuty. Děkuji bardzo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Bez pochyby energeticko environmentální politika je jednou z nejdůležitějších úkolů v Evropské unie i s ohledem na poslední krizi a jednotlivé události. Je to nesmírně důležitá záležitost a zároveň to pro Evropskou unii i členské státy představuje ohromné výzvy, především když si uvědomíme to, že emise znečišťující ovzduší představují asi 400 tisíc předčasných úmrtí dětí v Evropě a náklady, které jsou spojeny s ochranou zdraví, které jsou právě eh, spojeny s tímto znečištěným ovzduším, představují asi 390 eh, miliard eur. 300 až 900 miliard eur. Eh, ano, například problematika, kterou představuje Volkswagen. Musíme si v této oblasti Eh, položit otázku, co jsme udělali v rámci našeho průmyslu, že průmysl chce podvádět, nejsou naše limity a eh, požadavky příliš vysoké, nebo jde pouze o jednorázový případ. Proto jsem velice ráda, že v rámci této, v případě této směrnice jsme přijali takový velice zdravý přístup zdravého rozumu a ráda bych poděkovala panu Křibovi, zpravodaji, právě proto, že zohlednil veškeré obavy všech zúčastněných stran, protože si myslím, že je důležité, abychom, aby eh, jednotlivé kroky eh, byly rozvážnými kroky a proto kompromis, pokud jde o omezení určitých určitých eh, emisí, určitého znečišťování například eh, oxidu seřičitého nebo oxidu dusíku umožní ochránit jednak zdravotní prostředí a zároveň to nebude představovat eh, nějaké nadměr, nadměrnou administrativní zátěž pro jednotlivé subjekty, pro malé a střední podniky, což by samozřejmě mohlo poté vést k, na, k vyšším nákladům eh, za energii a samozřejmě nákladům pro domácnosti. Děkuji. Děkuji a teď paní Karin Kádenbach na minutu. A... Eh, Pane komisaře, paní předsedající, já jsem velice ráda, že dnes eh, ta debata eh, se vede eh, s mnohými výjimkami s několika málo výjimkami, tak jak bychom to od Evropanů čekali. Hovoříme tady o cílích, kterých chceme dosáhnout. Tady v tomhle opatření nám jde o to, abychom dosáhli čistšího vzduchu, abychom zabránili i tomu, aby 100 tisíc lidí v Evropě zemřelo Eh, předčasně eh, na rakovinu a na eh, Další v onemocnění související se znečištěným vzduchem jde nám o nějaké náklady o mezi 330 a 900 miliardami eur. Ty můžeme zabránit, aby byly zbytečně vynaloženy. Ono nejde o šikanování podniků, o stanovování eh, zbytečných eh, cílů. Myslím si, že tento kompromis je obhajitelný, protože eh, ta oprávněna, oprávněné cíle Evropanů jsou zde dosahovány a také se předpokládají opatření, aby průmysl, aby hospodářství s tímto kompromisem bylo schopné se vyrovnat a myslím, že to bychom pro ten kompromis měli hlasovat. Děkuji. A nyní pan Bogdanický Děkuji, paní předsedající. Eh, zpráva pana eh, poslance Andřeje Křiba se týká velice vážné věci. Eh, nedostatečný na regulace středních spalovacích zařízení představuje důležitou právní mezeru a nedostatek regulace v této oblasti. Samozřejmě mělo by naším cílem být omezovat škodlivé emise do Eh, atmosféry, ale eh, zbytečně podrobné eh, regulace ohrožuje, ohrožuje tato regulace unijní hospodářství. Když si v Unie nakládá takováhle dusivá opatření na své hospodářství a další velčí emitenti eh, Čína, Japonsko, USA jsou hluší eh, vůči výzvám na zavedení takových norm. Pro evropské podniky to znamená eh, stále horší podmínky fungování a konkurenci a pro evropské občany to znamená stát tisíce míst prác. Proto se musíme zamýšlet nad takovými to řešeními tak aby tohle nebylo dalším, ná, dalším nákladným, ale neefektivním předpisem. Děkuji. Děkuji. A nyní dostává slovo paní Bojlen na minutu. Děkuji, paní předsedající. I když nesouhlasím s eh, řadou výjimek v této zprávě, tak vítám eh, tento předpis, eh, díky ním, němuž eh, budou emise středních spalovacích zařízení poprvé pokryty nějakou eh, regulací. Je dobré, že ta mezera mezi malými a velkými spalovacími zařízeními konečně byla uzavřena. Znečištění vzduchu 1300 lidí zemře kvůli špatné ovzduchu, špatnému ovzduší předčasně. A očekává se, že to stojí 3 miliardy eur každý rok to jsou obrovské náklady pro občany a samozřejmě e, také pro státní rozpočty a proto je třeba to brát e, vážně. A nemůžeme neustále e, toto dělat, že nevidíme. Irsko chce omezovat emise oxidu v dusíku a ukazuje se, že to musíme udělat ještě mnohem více při řešení zažištění vzduchu. Děkuji a teď na dvě minuty pan Šogor. I přesto, že došlo k velkému pokroku v oblasti boje proti eh, různým znečistujícím látkám ovzduší, eh, bohužel eh, ještě pořád zde neplňuje úplně všechny normy, které před které předpokládá EU a mezinárodní organizace. A právě proto tyto znečišťující látky představují nadále problém pro náš život, kvalitu života, životní prostředí. Škody jsou i finanční. E, znečištění ovzduší. Samozřejmě představuje rovněž ztrátu asi 100 miliard, eur v celé Evropě ročně a proto jsem rád, že touto legislativou mm, zaplníme to místo mezi směrnici o ekodesignu a industriálních emisích a zamezíme dvojí regulaci. Asi 75 eh, středních eh, těchto spaloven eh, řídí malé a střední podniky a právě proto bychom se měli vyvarovat přílišného administrativního administrativního ehm, břemene. Ehm, proto si myslím, že mm, je zde do, nalezená dobrá rovnou. Máme si náklady na jedné straně environmentální ochranou a zároveň pokud jde o stávající místní systémy, pokud jde o biomasy eh, a, a, nebo ostatní podniky, které a, eh, představují izolované systémy, jsem rád, že jsou zahrnuty do této zprávy rovněž. Děkuji a nyní paní Kumpola Natry. Eurooppalaisen ilmanlaadun parantamiseen on akuutti tarve, sillä se ei ole parantunut kymmeneen vuoteen ja vuosi... Eh, stávající situace je třeba rychle eh, zlepšit, protože eh, teď už máme velké problémy dlouhá a desetiletí v některých mm, městech si lidé nemohou lidé volit, jaký, duch, jaký vzduch dýchají. Tenhle dosažený kompromis se zdá být dobrý a kvalita vzduchu v určitých oblastech v Evropě e, je horší než jinde. Bylo zklamání, e, že jsme nemohli e, zavést žádnou povinnost a k zavedení určitých povinností, ale na druhou stranu jsem spokojen s tímto kompromisem, pokud jde o čistou kvalitu ovzduší. je zřejmé, že výhody a nevýhody zde byly vyváženy a také eh, děkuji vyjednávacímu eh, týmu, že eh, zohlednil také chladné regiony. Ukazuje to, že potřebujeme rezervy v určitých zařízeních a čisté technologie to opravdu potřebujeme, když máme zavadět tato opatření. Děkuji a poslední zapsaný řečník je pan Cofoli za minutu. Grazie. Děkuji, paní předsedající. Já bych rád řekl, že podpořím toto opatření, je to velice důležitá věc. Především zde, jak už bylo zde řečeno, zde doplňujeme legislativu, protože tato zařízení na střední spalovací zařízení do 50 MW zatím ještě nemají evropskou regulaci. Přesto, že tato zařízení vlastně představují 80 eh, totálních eh, celkových zařízení a jsou používány v různých aplikacích a vyrábějí zhruba jednu třetinu všech emisí oxidu oxidu dusíku a všech ostatních eh, různých eh, částic. To vše má potom obrovský dopad na zdraví občanů a má to náklady na zdravotní systémy. Tento text díky práci, kterou zpravodaj vykonal, a rád bych mu za to poděkoval, i Massimo Paulučimu, který byl stínovým zpravodajem a dále i bych chtěl poděkovat ministrovi eh, za italského předsednictví a ti společně dospěli k dobrému výsledku. Je to velmi eh, odvážný eh, návrh, který navrhuje Eh, přispět významným způsobem ke snižování zamořování ovzduší, aniž by dál navyšoval eh, administrativní zátěž našim podnikům. Und nun ist im Rahmen des KCI-Verfahrens Herr Ricardo Serrón Nyní je pan eh, Ricardo Serrón Santos na minutu v KCI. Obrigado, Presidente. Esta legislação é bem-vinda. Děkuji, paní předsedající. Tato mm, legislativa je dobře přijatá a ukazuje, že my můžeme vytvořit synergie, která se týká kvality ovzduší a jak můžeme i snížit dopad eh, zamoření na, zdravotní, eh, na zdraví lidí. Eh, návrhy, o níž budeme hlasovat, budou nutit všechny současné technologie, aby respektovaly určité limity, které komise nastavila. A musí používat i tato opatření. Je samozřejmě zásadní, abychom zde měli i určité opatření pro ultraperifické e, krajiny, protože e, i e, tyto kraje si zaslouží mít takové opatření. Tyto oblasti mají rozptýlené obyvatelstva, mají málo obyvatel celkem. Opatření jsou pozitivní, co se týče ochranu životního prostředí, co se týče i, i snahy, která zde byla vyvinuta. A my v tomto směru budeme ještě dále pokračovat naší práci. Děkuji. Děkuji, Notifarias, na minutu. Adelfi, dráto me tis ευκαιρία σας σας Dámy a pánové, rád bych využil této příležitosti a informoval vás o velice závažném problému, kterému čelí Řecko v posledních dvou letech. Je to smog především, který trápí Atény a Soluň. Tento smog je způsoben právě memorandem, na, které, na základě kterého se zvýšily daně, pokud jde o elektřinu a topení a tisíce mých spoluobčanů v tomto důsledku muselo hledat alternativní zdroje topení, která se využívaly v minulém století, materiál, který se nemá spalovat a který um, emituje toxické látky a ohrožuje poté zdraví našich občanů. A proto volám potom, aby naše vláda eh, zavedla nulové DPH v této oblasti a zároveň omezila, teda pokud jde o elektřinu a topení, to znamená nulové DPH, my opět totiž nás čeká zima, kde budeme muset čelit tomuto šílenému smogu, za který je zodpovědná, za který je odpovědná trojka. Děkuji. Poslední řečník je pan Borisov na minutu. Sie haben das Wort. Máte slovo. Ačiū pirmininkė. Pritariu šiam pranešimui, kuris nustato griežtas oro taršos. Děkuji za slova. Paní předsedající, já podporuji tuto zprávu, která se snaží omezit emise. Myslím si, že je velice dobré, že jsou zde určité výjimky pro podniky, které spalují biomasu do roku 2030. Dále například ehm, pro některé země, pro mou zemi, například mm, my máme takovéto přechodné období eh, v této oblasti, pokud je o obnovitelné zdroje, mnoho Eh, místních orgánů. Bohužel na, na místní úrovni se využívají zatím spalovny, které zatím nesplňují eh, nastavené cíle a proto bych rád požádal komisi o to, aby umožnila eh, určité přechodné období, aby tyto, za, tato zařízení mohla splňovat evropské standardy protože využití vlastních zdrojů v této oblasti podle mě by nebylo dobré tyto tato zařízení eh, představují energetickou nezávislost, zároveň pro pracovní místa. Děkuji a teď má slovo pan komisař Hogan. Děkuji za slovo, paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně, hovořili jste o směrnici, o této směrnici, která by měla zlepšit zdraví našich občanů. A právě přijetí této směrnice by mělo být i správným krokem k zlepšení mm, v oblasti zdravého ovzduší, někteří jste se zmínili o biomase, o tom, že pokud to nebude propojeno s hodnými opatřeními, takže by to mohlo snížit kvalitu ovzduší. Tato směrnice, o které hovoříme, právě mohla omezit tuto oblast a mohla by samozřejmě umožnit upgradeování stávajících zařízení, která zatím neplní určité limity. Někteří z vás se zmínili o tom, jak tato konkrétní směrnice bude, jaký bude mít dopad na středně velké spalovací zařízení, my se snažíme do maximální míry snižovat eh, zátěž pro malé a střední podniky. Toto je jeden z našich hlavních cílů. Návrh je právě na, mm, postaven s tímto cílem. My se snažíme, aby opravdu eh, náklady a výhody z toho vyplývající byly opravdu v dobrém poměru, abychom pomohli malým a středně velkým podnikům, abychom umožnili určité výjimky, eh, pokud jde o, o o některé eh, spalovny nebo určité monitorovací možnosti. Pokud jde, ano, samozřejmě, o, eh, eh, pane kolego, pokud jde o vzdálená teritoria, my neignorujeme situaci na vašem území. My pokrýváme i tato území, to znamená nejzdálenější regiony, ovšem členské státy musí rovněž reagovat Eh, a implementovat tato pravidla v těchto regionech a vzít v potaz specifické podmínky. Nemůžeme zde mít stejné podmínky a kritéria, která jsou aplikována na těchto eh, ostrovech, eh, stejná, která aplikujeme v, na evropském kontinentu. To si myslím, že je opravdu legitimní. Ještě jednou dovolte, abych poděkoval všem, kteří vystoupili v dnešní debatě a za mého kolegu, pana komisaře, bych rád ještě jednou poblahopřál zpravodaji i stínovým zpravodajům a všem kolegům, kteří se zapojili do přípravy této legislativy. Rád bych poděkoval za eh, skutečně tento kompromis, který si myslím těší téměř jednomyslné podpoře. Děkuji a teď jako poslední eh, pan zpravodaj Děkuji paní předsedající a děkuji také panu komisaři za to, že obecně zdůraznil, nebo zejména zdůraznil, že je to výsledek kolektivního úsilí e, vědnavacího týmu, že je to kompromis, který zohledňuje jak důležité ekologické cíle, které přispívají ke e, změně e, způsobu utváření životního prostředí a také, že se to že to přispěje k eh, snížení počtu onemocnění z eh, znečištění ovzduší. Ale je to také eh, kompromis vzhledem k vážným hospodářským zájmům. Hovořili jsme zde, zde o malých a středních firmách, ale také o jednotlivých zemích, které mají větší či menší problémy právě s středními spalovacími zařízeními. Také bych poděkoval panu předsedovi Lavínovi, který během celého vyjednávacího procesu eh, na trialogu byl přítomen a tak eh, bych zúraznil, že členské státy eh, mohou zavádět přísnější normy, než je ve směrnice. Na, a to vzhledem k nejlepším dostupným technologiím. Takže to není tak, že členské státy by neměly možnost utvářet v této věci svoji vlastní politiku. Mohou také využívat své vlastní výsady a to je podstatné tam, kde je nezbytný zásah, tam, kde konkrétně znečištění ovzduší je eh, vyšší. Také eh, zavádění výjimek, tak to bylo eh, rozumná, rozumné, protože jsme přihlíželi k možnostem řešení. A například tam, kde máme co dočinění s obnovitelnými zdroji energie, kde se využívá biomasa, tak tam Například eh, to způsobuje větší eh, objem prachu v emisích, takže jsme zvažovali dopad na životní prostředí a ekonomický dopad. Pokud po eh, stavení nového zařízení anebo eh, postavení nového odprašnění toho stávajícího zařízení by eh, převažovalo cenu stávající, tak je eh, možné tedy toto zařízení využívat dále, možná že až do konce jejího životního cyklu a šetřit na nové zařízení do budoucna. Proto bych těm, uh, chtěl poděkovat uh, za všechny hlasy a děkuji tedy uh, všem, kteří uh, tedy přáli k výsledkům. Uh, vyjednávání o této směrnice. A také děkuji za veškeré projevy eh, podpory při eh, práci na tomto eh, návrhu. Děkuji. Děkuji, pan, pane zpravodaj. Tímto je rozprava ukončena. No,